Please sit down. I think we... Dámy a pánové, posaďte se, myslím, že můžeme začít. First of all, it is a... Tak, jednak je mi velkým potěšením sedět zde s Brianem Simpsonem za tímto stolem. It was usual a long time ago. Je to už dva a půl roku, ale asi se máš stejně dobře jako my. Srdečně vítáme Briana Simpsona, bývalého předsedu výboru pro dopravu. Tak a teď tedy německy. Takže, závěry koordinátorů z dnešního dopoledního zasedání. Kopie máte k dispozici, pokud nebudou námitky do dnes 17.30, bude vše platit za schválené. Teď se dostáváme k hlasování o změně nařízení Evropského parlamentu a tak dále o schromažďování údajů zboží cestujících a nehodách. Michal Krámer toho neznám, zpravodaj, nicméně o tom teď budeme hlasovat. Nejprve se zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Tak všechno vypadá, že je v pořádku. Takže... Ne, nikdo není navíc. Fajn. Takže hlasujeme o té dohodě elektronicky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 32 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Je to tedy přijato. Teď se dostáváme k hlasování. Ne, pozor. Výměna názorů s Brianem Simpsonem. Evropský koordinátor koncepce mořských dálnic. My jsme vás už přivítali a vy nám dnes představíte aktuální stav věci. Takže Brian, 10 až 15 minut. Máš slovo a těšíme se na tvou prezentaci. Díky, pane předsedo, díky mnohokrát. Ještě, ještě moment. Eh, je tu Brian Simpson. A tak koukejte být potichu. Jo, děkuji. Tak, děkuji, Michaele, pane předsedo. Díky za eh, milé přivítání. Dámy a pánové, dnes jsem tady, abych vám s velkým potěšením představil detailní implementační plán pro mořské dálnice. Je to můj první pracovní program kde připravujeme vizi pro koncepci mořských dálnic do budoucna, což je součást eh, námořního rozměru transevropských sítí TNT. Váš výbor o toho o TNT výhodně a o související politice a tím pádem se nezaměřím na eh, všeobecné komentáře k dopravní politice EU na výzvy ani její cíle, Místo toho bych eh, vám rád 10 až 15 minut povídal o tomto komplexním dokumentu, který je v žargonu EU nazván detailní implementační plán. Na úvod bych rád zdůraznil, jak důležité jsou mořské dálnice pro celkovou integraci eh, transportních koridorů v EU. Tento koncept eh, mořských dálnic eh, se popisuje v článku 21 nařízení o TNT 1315 2013. Tomu se říká unijní směrnice pro rozvoj transunijních dopravních sítí. V souladu eh, s tímto nařízením by mořské dálnice měly přispívat k plnění evropské, eh, evropského námořního prostoru bez překážek. To znamená, eh, jedná se o horizontální rozměr evropské politiky v dopravních sítí. Velice důležitý aspekt zde je rozměr této věci v politice TNT, protože díky námořní dopravě předpokládáme, že 40 interního obchodu a 73 externího obchodu přesouvání jaksi zboží a lidí přes moře a řeky povede k uvolnění dopravy na pozemních, pozemských sítích. Uvolní to tlak na logistické řetězce a nabídne to environmentální a hospodářské výhody. Nemusím asi zdůrazňovat, že námořní doprava hraje velice důležitou roli v propojování interního trhu EU, stejně jako propojování EU a třetích států. V Evropě máme více než 800 eh, regulérních eh, silničních spojení a kontejnerových služeb. Tyto služby eh, spojují 400 přístavů v Evropě a tisíce přístavů po celém světě. Odhaduje se, že v roce 2014 evropské přístavy zpracovaly 3,8 miliardy tuny zboží. Zhruba 3 miliardy jsou doprava, která vyžaduje takzvaný handling a buď předběžný nebo následný následné dokončení dopravy nákladními vozy nebo nákladními loděmi po řekách. Velké nákladní přístavy jsou situovány v jedné z devíti transevropských sítích a představují jednu třetinu celkové dopravy v Evropě. Dovolte mi zdůraznit růstový aspekt celé této věci. Evropské přístavy jsou přímo propojeny více než 800 tisíci podniky a generují celkem přímé a nepřímé zaměstnání pro zhruba 3 miliony lidí. Mně byla svěřena role evropského koordinátora pro mořské dálnice, přičemž jste někteří z vás u toho možná byli, když mi ta role byla směřena ještě před koncem minulého mandátu parlamentu. Nařízení TNT předpokládá, že do dvou let od eh, jmenování do mé funkce bych měl představit vám detailní implementační plán pro mořské dálnice na základě zkušeností a vývoje námořní dopravy v EU. A proto jsem eh, dnes zde před svými přáteli v Evropském parlamentu. Tento dokument eh, je jenom začátek. Váš příspěvek a vstupy z členských států a průmyslu budou pak zapotřebí pro další obohacení tohoto dokumentu a pro určení další orientace aktivit v oblasti mořských dálnic. Jakmile proběhne konzultace, budeme mít eh, přesné pokyny pro budoucí nasměrování programu mořských dálnic. Jinými slovy, budeme mluvit o tom, na jaké oblasti se mají budoucí projekty zaměřit a kolik peněz proto dáme k dispozici. Takže o co jde? Tento dokument je má, má tři pilíře. Eh, námořní doprava a přístavy, které identifikuji jako hlavní eh, specifika. Životní prostředí, integrace námořní dopravy do logistických řetězců a námořní bezpečnost, řízení dopravy a eh, lidský aspekt celé věci. Rok 2016 je poznamenán rozsáhlými konzultacemi, které zahrnují strany jako členské státy, průmysl a vás, europoslance. V březnu a květnu jsem uspořádal tři hromadná zasedání se zaměřením na ty tři klíčové oblasti, které jsem právě zmínil. Jaké bylo podstatnění těchto schůzí? Eh, chtěli jsme získat co nejširší zpětnou vazbu od zúčastněných stran na téma, na jaké oblasti se mají mořské dálnice eh, zaměřovat do budoucna, tím pádem jaký rozpočet máme předpokládat. Dokument, který dnes představuji, to všechno schrnuje. Dovolte mi zdůraznit eh, ty nejdůležitější body. Priorita jedna Životní prostředí. Toto je velice důležitá oblast a je potřeba si uvědomit, že námořní průmysl je jediný průmyslový sektor, kde existují globální regulace. Mořské dálnice mohou průmyslu pomáhat splňovat um, evropskou legislativu, legislativu IMO, zejména týkající se uh, životního prostředí. Mořské dálnice mají upřednostňovat projekty, které budou zaměřeny na kvalitu ovzduší, na pomoc průmyslu splňovat uh, emisní a environmentální limity a mají pomáhat eh, snižování emise, mají eh, dále pomáhat rozvíjet technologie z kapalného zemního plynu a metanolové technologie a proskoumávat další možnosti, pokud se nějaké objeví. Mají se zaměřovat na snižování nákladů na ukládání a transport eh, kapalného zemního plynu a budeme nadále pokračovat také v oblasti redukování spotřeby fosilních paliv a plynu, tak abychom snižovali naši eh, uhlíkovou stopu. Dále chceme rozvíjet palubní eh, čistící systémy, například eh, recyklace tzv. černé a šedé vody nebo balastové vody. A je samozřejmě potřeba zaměřit se také na nehodovost a související úniky kapalin. Je potřeba propagovat osvědčené praktiky, abychom zvýšili globální bezpečnost a je potřeba se vyhýbat a pomáhat odstraňovat dopady nehod. Je potřeba zavádět environmentální kompenzační e, opatření a bojovat s nelegálním námořní dopravou. Dále integrace námořní dopravy do logistického řetězce. Tento druhý rozvojový pilíř se zabývá přesně tímto. Mořské dálnice mají potenciál přispívat k efektivní námořní dopravě a provozu přístavů s cílem maximalizovat námořní e, operace a dopravu. To je má hlavní priorita. Chci vyvinout efektivní koridory námořní dopravy, které budou propojovat pozemní i námořní koridory. Těch řešení je celá řada a lze je aplikovat jak na pevnině, tak na moři. Ze strany zúčastněných stran jsou vysoká očekávání co do eh, další podpory eh, námořní dopravy na krátkou vzdálenost. Je potřeba vyvinout eh, služby, které budou podporovat jak pobřežní organizace, tak lodě v optimalizaci námořní dopravy je potřeba zlepšit propojení přístavů s eh, transportními koridory na zemi a mm, interoperabilitu jednotlivých modů dopravy. Je potřeba zavést takové komunikační technologie, aby přístavy, zúčastněné strany a lodi si mohly vyměňovat informace v rámci interoperabilních systémů a mohly všechno zpracovávat jak z hlediska efektivní zprávy nákladu, tak efektivního vyřizování administrativních záležitostí. Vím, že eh, se zabýváte také zejména eh, přístavními procedurami. Na toto nezapomínáme. Je to součástí celkové politiky TNT, přičemž se tím posiluje geostrategický význam ostrovů, například tím, že se propaguje zřizování tamních dotankovávacích stanic pro kapelný zemní plyn. Priorita 3. Bezpečné řízení dopravy a lidský prvek. To je třetí pilíř našeho přístupu. A opět i tady eh, rozlišujeme několik různých prvků. Bezpečnost na moři, bezpečnost přístavu, řízení dopravy a školení eh, a vše související s lidským prvkem. Detailní implementační plán uvádí pak celou řadu cílů, kterých chceme dosáhnout díky programu mořských dálnic. Bezpečnost, rozvoj nouzových plánů a e, nácviky pro řešení nouzových výjimečných situací a evakuací. Například tedy i pro výletní lodě. Lidský prvek, to se týká snižování rizika v důsledku lidských chyb. To znamená, propagujeme interdisciplinární dovednosti, podporujeme námořníky v tom, aby zaujímali celostní přístup a e, poskytujeme jim znalosti o celkovém kontextu. Například základní právní dovednosti a jiné. A máme také nový přístup ke školení o nových technologiích, jako je třeba LNG. Dále řízení dopravy. Je potřeba eh, dále pracovat na informačních technologiích pro použití na moři, digitalizace a námořní informační systémy. Je potřeba eh, vyvinout platformy pro sdílení informací, potřeba znovu vyvážit eh, tradiční informační systémy, kde je v centru kapitán, s krátkodosahovými elektronickými systémy, podobně jako tomu je třeba při řízení letecké dopravy. Je rovněž potřeba vypracovat důležité eh, kroky, které budou financovány z projektu mořských dálnic. Dokument, který jsem vám předložil, zahrnuje všechny tyto aspekty, zahrnuje celou řadu návrhů možných kroků na základě těch tří pilířů, které jsem identifikoval. Je to dokument, který vypracovává kompromisy k celé řadě témat a zahrnuje celé spektrum možností v oblasti TNT příštích 12 měsících konzultačního procesu e, mi snad umožní omezit počet rozvojových kroků. To znamená, že mořské dálnice budou zaměřenější a budou konkrétnější, co se týká možného rozsahu. Hodlám úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, s členskými státy a zástupci průmyslu, aby se nám eh, snad dále podařilo vycizelovat ty nejdůležitější aktivity, které budou pak z našeho rozpočtu financovány. Některé kapitoly tohoto dokumentu se týkají například sběru dat. Chci sbírat všechna dostupná data jak pro jádrové přístavy, tak pro ostatní přístavy a identifikovat v nich klíčové výkonnostní indikátory, takzvané KPI. Pak chci určit, kde dochází k mezerám, co doplnění pravidel, co doplnění environmentální legislativy, a nebo co se týká napojení přístavu na ostatní infrastrukturu. A tím pádem budeme v pozici, kde můžeme navrhnout cílenější akce, které pak budou z budoucího rozpočtu pro mořské dálnice financovány. Dovolte mi říci několik slov k penězům. TNT a nástroj pro propojení Evropy zatím do mořských dálnic investovali celkem 651 milionů euro z rozpočtu EU. Eh, druhá výzva nástroje pro propojení Evropy 2015 stále probíhá, výsledky budou pozítří. Nicméně celkový rozpočet byl na úrovni 280 milionů euro, z čehož 150 milionů bylo e, přiřazeno pro země politiky soudržnosti. Jedná se nicméně o významnou podporu, protože musíme pamatovat na to, že mořské dálnice jsou horizontální prioritou a představují obrovskou, obrovský potenciál. Bohužel tyto peníze nedostačují. Zatím Žádosti do nástroje pro propojení Evropy daleko přesahují disponibilní rozpočet a vysoká kvalita projektů, vysoký objem projektů, byť kvalitních, z oblasti mořských dálnic muselo být zamítnuto. Proto je podle mě zásadní navýšit rozpočet nástroje pro propojení Evropy v nadcházející revizi víceletého finančního rámce a zajistit, že důležitost mořských dálnic této politiky bude náležitě reflektována jak co se týká politických priorit, tak co se týká přidružené finanční obálky. Granty nástroje pro propojení Evropy zůstávají důležitou ingrediencí pro propojení mořských dálnic se sítí TNT. Detailní implementační plán pak poskytne poměrně eh, dobré vodítko pro další politiku, které zajistí koherentnost, vybírání těch nejlepších, nejcennějších projektů do budoucna v rámci nástroje pro propojení Evropy a konkrétně mořských dálnic. Proto bych vás rád, členy výboru, požádal eh, o podporu mé práce a obecně projektu mořských dálnic, až nastane ta chvíle, kdy eh, tento rozpočet začnete diskutovat. Tento dokument bude eh, zásadní pro další rozvoj námořní dopravy v EU. Různé druhy dat týkající se mořských dálnic se eh, sbírají na základě minulých zkušeností nebo na základě stávajících projektů, kterých je zatím 80. Kromě toho probíhají eh, pravidelné diskuse se zástupci průmyslu a členských států. Detailní implementační plán reflektuje různé názory a představuje základ pro komplexní pracovní program, poskytuje integrovaný přístup pro ostatní pracovní plány pro těch devět strategických eh, koridorových sítí. Dámy a pánové, konečně se vážně začínáme zabývat eh, systémem TNT a konkrétně námořní politikou. A tímto vám děkuji za pozornost. And if I could just formally a jenom když dovolíte, já bych vám tedy rád formálně předal ten detailní implementační plán. Jistě to stihnete přečíst tak zhruba do pěti dnes odpoledne, každopádně je to, je to vaše. Ano, ano, vy jste taky učitel, tak já to určitě přečtu včas, ano. Děkujeme moc. Děkuji, my jsme si vás velkým zájmem vyslechli a také jste Eh, dodržel řečnickou dobu. Ukazuje to, že máte dlouholeté zkušenosti s tím, jak, se, jak to funguje v Evropském parlamentu. A prvním řečníkem je pan Van de Kamp. I just need to put my headphones on, right? <laughs> Eh, dovolte, já si musím eh, nasadit sluchátka, říká pan Simpson. Já vám, eh, pane předsedo, děkuji. Nejprve mám jednu technickou připomínku. Dá se, že eh, ta zpráva pana Simpsona byla rozeslána e-mailem, ale nikdo eh, nedostal to vytěštěné v fyzické podobě. Máme jinou zprávu k dispozici, ale to, co Eh, to zpráva pana Simpsona tu k dispozici nemáme. Já bych chtěl poprosit, jestli byste mě a panu Ertekovi mohli eh, poslat tu eh, zprávu i na papíře. Já bych se na ně hrozně rád podíval, protože mě to velmi zajímá. To ale nějak nezastírá to, že bych chtěl poděkovat panu Simpsonovi za jeho prezentaci, která byla extrémně jasná a přehledná. Je evidentní, že udržitelnost je zásadní věcí a já bych chtěl poznamenat, že eh, jeho práce naprosto naplňuje cíle, které my jsme si stanovili. My jsme tady hodně minulosti hovořili o udržitelnosti evropské politiky, hovořili jsme o tom se zástupci také Světové námořní organizace. Mě by zajímalo, jaké jsou tedy, eh, jaká je vaše spolupráce s tou námořní organizací. Moje druhá otázka se týká mořských dálnic a jak eh, jsou propojeny s dalšími druhy dopravy. Je to mm, moje otázka. Vy jste hovořil o některých propojeních, na kterých, eh, jak jsem to pochopil správně, asi také pracujete. A mě by zajímalo, jestli se zaměřujete i na vnitro zemskou plavbu. My například často hovoříme o eh, Dunaji a tam přístavu Konstanca. Eh, mohl byste říct, jestli v budoucnosti bude možné se plavit z Vídně až do Konstance v Rumunsku na ústí Dunaje, protože proto je potřeba mít stabilní hladinu vody. Potom jde také o bezpečnost. Nevím, jestli to je jeden aspekt, který vás také e, zajímá. A tady mě zajímalo, jestli e, jste si vědom toho, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků, pro, e, kteří by mohli pracovat na lodích. A přitom my to chceme co nejvíce podpořit, protože je to ziskové odvětví, je to ekologické, je to také dobrý zaměstnavatel, ale mě by zajímalo, jestli jste už e, zaznamenal, že je tady nedostatek kvalifikovaných námořníků. A potom k těm třem hlavním bodům, o kterých vy jste hovořil, já jsem tam neviděl žádnou mm, nic eh, z toho, co by souviselo s investicemi do patřičné infrastruktury. Já myslím, že eh, na to se vás hodně lidé budou ptát, takže odkud eh, ty prostředky mají přijít. A potom se chci ptát, jak to je propojeno s iniciativami v rámci EFSI. Vím, že zastánci CEF si eh, hodně dělali starosti to, jestli se podaří udržet úroveň investic do infrastruktury přístavu. mě by zajímalo, jestli eh, ty náklady nebo tyto projekty budou způsobile eh, pro tuto podporu. Dále jsme, vím, že jsme hovořili o celé řadě těchto bodů s koordinátory, Nejsou to určitě otázky jenom eh, ode mě, ale také od ostatních, nebo ostatní budou také zajímat. Děkuji, pan Ertuk. Já děkuji panu Semsnovi, že námi přišel tady do parlamentu. A jsem také rád, že sedíš na tom svém obvyklém místě, na které jsi zvyklý. Děkuji za tuto zprávu. Myslím, že ti, kteří tady byli v předchozím období, si uvědomují, jak těžké je prosadit eh, tento projekt eh, mořských dálnic eh, proti členským státům. A my jsme podpořili ten návrh komise. Nicméně nebylo vždycky jasné, jestli to podaří v praxi prosadit. Teď vidíme, že to byl dobrý nápad. A bude to mít velký vliv na budoucnost dopravní politiky. Mám dvě otázky. Ta první souvisí s tím, že pokud si dobře vzpomínám, tak jsme měli, no, propojili to podporu mořských dálnic s konkrétními cíly a mě by zajímalo, kdy budeme mít spolehlivá validní data o tom, jak se to plní například eh, vybavení těch přístavů terminály na LNG, eh, možná, že už teď jsou nějaké informace od členských států které eh, byly zhrnuté do nějakého přehledu, abychom věděli, jak na tom jsme v této oblasti. To je jedna věc. Když se ale podíváme na ty jednotlivé trasy, tak zejména v té jižní oblasti, ve východním Středomoří, ale také v oblasti Severního moře a Balckého moře, tak to jsou do značné míry i ty oblasti, které se překrývají s tou vlnou uprchlíku. Je možné, že ty že tady dochází k nějaké kolizi eh, těch opatření. Pomůže to, nepomůže to, nebo jak eh, bude Evropská komise dbát na to, aby eh, ty cíle v obou oblastech byly spolu, aby se spolu záměrně odporovaly. Ještě předtím, než dám slovo panu Zílemu, tak chci připomenout, že tato brožura nemohla být zaslána, protože je příliš tlustá, ale proto se poslal eh, jenom odkaz na ten link, kde si to můžete stáhnout, ale samozřejmě se budeme snažit, abyste to dostali také eh, eh, abyste to dostali fyzicky. Ale my jsme paperless, jak víte, v parlamentu. Ne vždycky je člověk ve většině. A teď Robert Zíle má slovo. Děkuji. Já jsem velmi rád, že tady opět vidím Briana. Je tady vždycky vítán. Děkuji za tu velmi komplexní zprávu. Eh, já také byl vděčný, kdybychom tu zprávu mohli dostat. A mám eh, několik otázek. Nejprve eh, tam, jak to je celé propojeno s dalšími eh, podpornými programy. Je tady jedna sekce, kde se hovoří o eh, překážkách dovozu. Pak je tady někde řečeno, že ten dopad měl být neutrální. Vy jste také hovořil o CEF. E. Víte, že došlo ke snížení prostředků, které se přetonuly do Junckerova fondu. Vidíte nějakou synergii mezi tím Junkrovým eh, plánem a mořskými dálnicemi, nebo ne? A druhá otázka se týká zeměpisu. Mohl byste říct si, jestli někde je kumulace více dobrých příležitostí na nějaké zeměpisné oblasti, kde by to fungovalo lépe než jinde. A vidíte tady nějakou vazbu mezi eh, tou vyšší poptávkou po eh, mořských dálnicích a naproti tomu s tím, že někde je toho provozu méně a že tam by se ty mořské dálnice až tak nevyužily. Děkuji, teď Kezine Meissner. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Brianovi za tu zprávu. Myslím, že my všichni, kteří tě známe už minule, jsme nadšení z toho, že tady zase jsi, protože tě máme rádi a teď děláš také velmi dobrou a zajímavou práci a určitě ti, kteří tě ještě neznají, tak si to teď uvědomí. Ale teď mi dovol, abych zareagovala na eh, tu zprávu. Mám několik eh, zásadních otázek. Je dobře tady pojmenovat eh, priority, to je, to je takové práce důležité, ale já bych ještě chtěla zeptat, na, co vlastně v tom sektoru může ten koordinátor ovlivnit, s kým vším jedná, nebo jak může podpořit například ten aspekt udržitelnosti. A proto mám tři body jednak v severním a v Balckém moři máme bezemisní zóny a jsou tady i, působité lidi, které mají filtry. Eh, jsou tady vybaveny, aby eh, snížili počet těch emisí, jsou tam stanoveny emisní limity, to v jiných oblastech nemají. A tím pádem tady trochu vzniká eh, nerovná hospodářská soutěž, takže mě by zajímalo, jestli můžeš šaramantně něco velmi elegantně k tomu říci. Potom k LNG. Myslíš si, že by eh, šlo to eh, do, uvést do provozu někdy do roku 2020? Měl jsem pocit, že Eh, když byly ty ceny vysoké, ceny plynu vysoké, tak to všichni chtěli, ale eh, teď mám pocit, že už to zase tak eh, žádné není. A třetí bod, to se také týká ekologie. Já jsem nedávno slyšel, že existují přístavy, které nemají dostatek kapacit na to, aby mohli čistit špinavou nebo znečištěnou vodu z lodí. A ještě další otázka, logistické řetězce Vím, že eh, všechny přístavy od roku 2015 by měly splňovat eh, podmínky, ale já se chci zeptat, eh, do jaké míry může koordinátor zahrozit svým vlivem a říci, že by se to mělo začít plnit. To určitě je velký problém i s tou digitalizací a odlehčením těch nákladních tras. A ještě několik krátkých otázek odborná příprava, ty jsi říkal, že to pro bezpečnost, zase jaký eh, vliv může mít koordinátor na eh, vzdělávací programy. Eh, mě to teď velmi zajímá, protože mám na starosti vnitrozemskou plavbu, tedy ne ty mořské dálnice, ale určitě to spolu souvisí. Nemyslím, že to, nemyslím si, že to jde úplně oddělit, protože určitě i tady na těch lodích musí pracovat řada lidí, kteří musí mít příslušnou kvalifikaci. A úplně poslední věc, a tím eh, se dostávám eh, k tomu, co říkal Ismail. Jakou roli tady hrají ty oprchlické toky, nebo migrační toky? My už jsme měli jedno slyšení, kde se hovořilo o tom, že vlastně to lze ovlivnit i to dopravu, ta humanitární situace je samozřejmě zásadní věc, to se musí zohlednit, ale vše jsou také víme, že ty nákladní lodě zachraňují uprchlíky ve Středomoří, ale nejsou přitom eh, vůbec vybaveny. Tak se chci ptat, jestli by s tím nešlo něco udělat. Maria Kellen. Děkuji. Eh, pane Simpsone, já mám eh, jednu otázku. Jde o nordickou dimenzi těchto teras a budování té Eh, po baltské trasy. Mě by zajímalo, jak to vnímáte ve světle eh, celé té sítě mořských dálnic. Teď ta mapa končí víceméně na té nejnižnější části nejjižnější je Finska nebo Švédska, ale přitom jde také o tu severní část, protože tam v budoucnosti budou velmi důležité mezinárodní námořní trasy. Děkuji. Keith Taylor. Děkuji. Ano. Ano, i já chci být členem eh, fanklubu Briana Simpsona. Eh, Já se omlouvám, že jsem tu zprávu ještě neměl příležitost eh, se přečíst. Do pondělka to stihnu. Děkuji v každém případě za tu zprávu. Mám jednu jednoduchou otázku. A sice, co se děje v oblasti námořní přepravy cestujících? Jde o výletní eh, lodě, trajekty a jestli ta tvoje koordinační práce se toho také dotýká a co eh, můžeš nabídnout, aby si propagoval přepravu cestujících. Děkuji. A teď Claudia Motra Tagiera. Děkuji, pane předsedo. Já se připojím ke slovům kolegyně Meissner, když říká, že kdo vás nepoznal, tak má tuto příležitost vás poznat nyní a také na několika forech, které jste inicioval. Takže pane Simpsone, ještě jednou vám děkuji za veškeré toto nadšení v tomto tématu a za to, že jste přišel sem k nám obeznámit nás s tím podrobným plánem eh, dálnic moří, protože to je důležité pro náš výbor a pro celé odvětví. Já bych chtěla učinit tři stručné připomínky ke třem bodům, které jsou pro nás zásadní a také jste o nich ostatně hovořil. Ta první se týká těch zelených koridorů a významu um, plavidel pohaněných LNG v souladu tedy se směrnici o síře a s tím, co se nyní provádí v již, přístavech jihu Evropy, které si přejí nezbytný adekvátní přechod, co se týče financování. Tady opravdu potřebujeme solidního eh, partnera v tom přechodu na LNG a myslím si, že je tu již dobrá cesta pro to, abychom měli zajímavou eh, alternativu. Ehm, co se týče bezpečnost těch eh, plavidel na moři, výletních lodí. Myslím si, že tady je zapotřebí umět vhodně reagovat, zejména na nouzové situace, mít nouzové plány eh, pro ty právě turistické výlotní lodi v Evropě a zamyslet se také na cestující, kteří mají sníženou mobilitu. A poslední připomínku, tady opravdu vítáme ty námořní druhy přepravy do těch nejvzdálenějších oblastí. Sama já pocházím z takové oblasti a proto je to záležitost, která mi leží na srdci. A chtěla bych říci, pokud tedy i ty ostrovy v rámci vnitřního trhu měly opravdové propojení s kontinentem, tak je zapotřebí na tom zapracovat, na tom jednotném evropském námořním prostředí. A ještě jednou vítám tuto vaši práci i to nadšení, které do toho vkládáte a budu ochotná s vámi um, spolupracovat na těch zmíněných oblastech, které se týkají tedy dopravy a moří. Děkuji. Danke sehr, jetzt Miltiadis Děkuji, eh, Miltiadis Kirkos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα τη χαρά να γνωρίζω τον κύριο. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem eh, bohužel eh, neměl zatím to potěšení pana Simpsona o sobě poznat, protože jsem tady v poslední legislativě nebyl. A děkuji, že jste nás tady obeznámil s celou řadou tak důležitých témat. Co se týče eh, zelených plaveb, ano, my vnímáme, že je tu snaha o snižování emisí Eh, změny eh, z těch zastaralých plavidel, využívání alternativních druhů, LNG a podobně. To všechno vítáme. A v té eh, konkrétní zprávě se zmiňuje také program na využívání nových druhů plavidel, plavidel postavených v evropských loděnicích. A to si myslím, že je také velice důležité když tady se snažíme vytvořit novější flotilu. V Junkerově plánu jsme zaznamenali určité problémy s, tím, s těmi, řekněme, novými finančními eh, nástroji, zejména záležitosti vysoce eh, rizikové. Tam prošel po, pro pouze jeden investiční projekt z Řecka v rámci toho finančního ustanovení pro Řecko. Takže otázkou je, jak toto všechno má na pomoci vytváření větší míry konvergence, pokud to tak mohu říci, která má propojit ty finančně vzdálené oblasti s těmi, řekněme, bohatšími a pak také eh, propojování těch vzdálenějších geografických zón. Tady mám na mysli ty izolované oblasti, ostrovní oblasti. Myslím si, že bychom měli jasně říci, že ty eh, dálnice moři tady hrajou významnou roli. Nejedná se jenom o hospodářský rozvoj, není to jenom o jeho podpoře, podpoře ekonomiky v těchto oblastech. Je to otázka i samotného přežití, zejména pro ty izolované a ostrovní oblasti. A pro nás je velice důležité pochopit to, že tento druh dálnic moří jsou vlastně takové artérie, um, které umožňují přežít. Proto je toto vše mít důležité na paměti. Děkuji. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo. A i já vřele vítám Briana, našeho bývalého předsedu. Myslím si, my samozřejmě všichni vítáme tuto zprávu, že nám my tady už dlouho víme, že zase tato zpráva uznává význam námořního odvětví. To samozřejmě vítáme. Zejména za posledních deset let to byl zaznamenán velký nárůst také nákladní přepravy a stejně tak i přepravy eh, cestujících. Takže to je velice dobrý nápad a pak samotná zkušenost, že to eh, prošlo, že se tu objevují i ty konečné výsledky, to všechno vítáme. Mám tu ještě i osobní připomínku. Já jsem z Liverpoolu, což je jedno z těch klíčových měst na světě s velkou eh, námořní historii a velice se zajímám právě o to námořní období, když tedy pracuji eh, ve Spodném království. Nový projekt Atlantis, to je tu zajímavé a Tady samozřejmě Francie a Portugalsko k tomu budou přizváni k tomuto projektu, protože tady je důležité to um, atlantické pobřeží. Máme tu projekty na zavedení od ledna 2017 tohoto projektu, takže bych chtěla od Briana vědět, zda tedy, jak se ta situace s tímto projektem má a pak také otázka pomoci, pokud si přejeme tady na tomto nějak eh, zapracovat. Máte nějaké údaje ohledně toho, jak se to bude rozrůstat, zda tam budou jenom ta tři místa, nebo toho bude více. Děkuji. Pani kolega Liberecký. Děkuji bardzo, paní předsedající, drogi Brajani. Patrząc na... Děkuji. Żeby Děkuji. Eh, dívám-li se na toto, myslím si, že se potvrzuje to, že životy mimo parlament dokáže být i velice krásný, protože vy, Brian, úplně záříte, což mě těší. Musím říct, že vaše zpráva mne potěšila, já jsem si ji četl velice pozorně a dávám vám za pravdu, že je potřeba hovořit o takzvaném short sea shipping. To znamená námořní dopravě na krátkou vzdálenost, takže to vidíte jako separátní branži. To jsou ta dilemata, která musíme řešit. Co bylo dřív, vejce nebo slepice? Ale v první řadě je potřeba vytvořit si jakýsi potenciál a poté vše integrovat do našich evropských transportních systémů. Takže samozřejmě musíme využít strukturální fondy, ale také nástroj pro propojení Evropy. A já bych zde měl jednu radu nebo podnět. Mořské dálnice by totiž mohly mít i vliv eh, na určité členské státy v tom smyslu, aby tyto zlepšily přístup k přístavům. A to jak přístup po moři, tak po pevnině. Na mysli mám zejména železniční propojení, ale také třeba vnitřní vnitrozemskou dopravu. Podíváme-li se třeba na Baltské moře, Mám pocit, že tady máme velké, velké spoždění. V příloze 5 a 6 jsem se snažil najít eh, konkrétní čísla. Například Kvebeda, Rostok, Danzig. Bohužel eh, Štětin nebo Gdyni jsem tam hledal marně. Ty eh, objemy, které tam vidím, nějakých 25 milionů, z toho, jak jste vyříkal, z 600 milionů euro a e, dokonce v té příloze je 1,4 miliardy euro. Takže abych to formuloval mírně, je to zklamání. Myslíte si, že bychom zde mohli vyvinout nějaký další tlak já mám totiž pocit, že vlády, například zejména polská vláda, nepředložily vůbec žádné projekty. Není to náhodou tak, že v Evropě chceme vytvořit společný transportní prostor, ale to pak potřebujeme takový prostor pro veškeré mody dopravy, nejen pro některé vybrané. Děkuji, Marin Kristýn Arnotu. Merci, monsieur le président. Merci. Děkuji, děkuji, pane Simpson. Já ještě nejsem uh, vaší faninkou, nebo členkou vašeho fanklubu, fan, fanklubu, to se může stát, ještě se určitě poznáme. Já jsem uh, se k tomu stavěla píše skepticky, uh, k celé koncepci uh, mořských dálnic. Myslím, že v té době, kdy uh, Eh, se o tom začala hovořit, eh, od té doby to moc nepostoupilo, nemyslím si, že by byly složeny ty cíle. V roce 2007 totiž Evropská komise byla přesvědčena o tom, že pokud to vznikne, tak to nabídne konkurenceschopnou alternativu pozemní přepravě, což by bylo dobře. Nákladní doprava v Evropské unii, když eh, z toho vyjmeme tu krátko, eh, ty, eh, plavu na krátkou dopravu, tak je, je dominována silniční přepravou. Žádné alternativy se ještě nenarýsovaly. Více než dvě miliardy přitom byly vynaloženy, přitom 400 milionů přišlo od komise, tedy přímo od evropských daných poplatníků na tyto účely. Mám-li hovořit jenom o Francii, tam to také není nějaké eh, přehnané. Šlo o několik eh, propojení, přitom ty eh, projekty eh, nejsou využívány tak, jak se plánovalo. Ta eh, trasa, která byla podporována, nebyla příliš využívána. Eh, konečně potom eh, došlo k tomu propojení. Mě by zajímalo, jestli to tak eh, bude i nadále. Také došlo k zavření eh, toho propojení mezi Zebruge a Bilbao. To měla provazovat jedna nizozemská skupina. Je ale evidentní, že bez fungujícího trhu ty mořské dálnice a zatím bychom měli vytvářet politování, nebudou mít velkou budoucnost. Eh, pouze eh, to budou eh, projekty, na které se zbytečně budou vykládat veřejné a soukromé prostředky. Pokud tedy silniční doprava bude pořád mnohem, kon, mnohem bude mít konkurenční výhodu, zejména také díky společnostem ze střední a východní Evropy. Já si myslím, že to je stav, eh, se kterým nemůžeme být spokojeni a my počítáme s vámi, že se vám podaří tu situaci zvrátit. Danke sehr, jetzt Lucy Anderson. Lucy Anderson. Děkuji. Ano, také mě těší, že vás to vidím znovu s Brianem. Já souhlasím s ostatními. Myslím si, že ta zpráva je opravdu dlouhá, takže ale potřebujeme si ji přečíst. Byla bych ráda, kdybychom měli mít ty výtisky v kancelářích. Teď několik připomínek, co se zprávy týče. Životní prostředí, jak si podotkl, je jednou z těch hlavních priorit. Pokud chceme eh, navýšit eh, plavbu na lodích, tu čistou plavbu, tak eh, dálnice moře to je jasně čistý projekt a je tu i hospodářský zájem o tento projekt. Já jsem nedávno byla na jednom semináři o emisích NOx a máme tu i No, určitý regulační rámec, který ale není tak striktní jako u oxidu síry, takže doufám, že tu budeme mít nějaké mezinárodní normy i ohledně těchto eh, emisí a jak bude probíhat i spolupráce v budoucnu, co se týče podpory průmyslu a příslušného financování. Pak ještě osobněji takový politický příspěvek. Já vím, že už nejsi politikem, ale co je to zajímavé, že celá ta debata ohledně emisí plavby, znečištění je vlastně v rámci té občanské kampaně pro čistý vzduch. A zajímavé, že lidé, kteří žijí na pobřežích, i ve městech, i v přístavech, tak eh, chtějí mít tedy, eh, aby vzkvétala plavba, ale tedy zejména čistá plavba a to místo jako Southampton nebo jiné přístavní města, aby nebyla znečištěna. Takže pokud tento projekt bude brát v potaz všechny tyto věci, tak by to bylo výborné. Děkuji Ines a Sender. Děkuji, pane předsedo. Vítej doma, Brajene. Nás velice těší, že tě tu vidíme v tak eh, dobrém zdraví. Já také jsem si ještě nestihla přečíst tu zprávu, protože nám přišla jenom v elektronické podobě několik stránek, ale eh, brzy si ji přečtu celou. Několik připomínek. Je pravda, že námořní dálnice to byla taková sázka v rámci toho balíčku, kdy jsme se snažili udělat větší, tak eh, environmentální dopad eh, na oblast dopravy, ale zároveň bylo všem jasné, že se navýší tedy i převoz nákladu po moři. Je to levnější, narůstá to a, a navíc i my eh, jsme vlastně takovou tou západní částí, takovým ostrovem na, tom, na konci toho našeho kontinentu. A já jsem chtěla v první řadě tedy položit otázku, jak ty nahlížíš na to, jak se toto ještě navýší, zintenzivní. Za druhé, pracujeme na nařízení týkající se přístavu, jakým způsobem vzájemně to buď postihne, nebo tedy vylepší e, ty dálnice e, moře, e, právě tu legislativu ohledně přístavech myslí, že to bude jako ve prospěch, pro dobro, anebo to může nějak zhoršit situaci, nějak paralizovat, protože opravdu ta, ta legislativa, na které tu pracujeme, si přejeme, aby tedy situaci vylepšila. A za třetí, otázka dálnice moře a e, země sousedské, protože tady e, máme třeba Severní Afriku a jsou to tedy ty známé trasy z, ve Středomoří, nebo Boguslav to velice dobře zná v té baltské oblasti na severu. Já, mě zase bližší ten jich. Dále eh, projekty v rámci EFSI, nevím, zda i v jiných oblastech je to možné. My nyní provádíme první revizi s panem eh, Katajnenem, o tom hovoříme. Víme, že EFSI tady z toho nevyš, nevzešlo příliš pozitivně, takže bychom možná mohli najít nějakou formulaci, najít nějakou odvětvovou platformu nějakých těch, eh, těch námořních dálnic, možná prostě vytvořit nějakou síť, nějakou platformu, která by se zabývala právě třeba i vnitrozemskými přístavy, aby to byla opravdová eh, synergie, jak energetická, tak telekomunikační. No a pak i samotný eh, komisař Katajnen eh, spustil určité pokyny týkající se EFSI a strukturálních fondů, aby i ty tu byly jaksi pro ty pozitivní synergie dostupné. To znamená, eh, u těch námořních dálnic jsou také významné strukturální fondy, takže tedy existovala by možnost i takovéhoto financování u těch námořních dálnic. Děkuji. Jako poslední jsem se na seznam uvedl já, jako vzdělával ty. V první řadě my tady dnes všichni hovoříme o snižování emisí nejdu, nejlehčí by bylo, kdybychom zacházali, zakázali ty těžké oleje a jezdilo se na diesel. Diesel sice není nijak eh, čistý, ale je lepší než eh, ty těžké oleje, které jsou v podstatě odpadní produkt. Ehm, produkt, odpadní produkt rafinování, ale, je levně, ale jsou levnější než diesel, takže diesel by byl asi dražší, ale Teď co s tím? Máte nějaké mm, indikace, kdy se s těmi těžkými oleji skončí? A pak, eh, co s eh, jihoevropskými ostrovy, které mají přístavy, které se postavily z evropských peněz? A eh, když ty přístavy byly dokončeny, tak se ukázalo, že jsou tak větrné, že tam nikdo není schopen zakotvit. Máte nějaké zkušenosti s tím, nebo jak budete do budoucna zabraňovat takovýmu, takovýmto věcem, že tedy z toho profituje vlastně e, stavitelská lobby, ale ta moře plavba z toho vlastně nemá vůbec žádný účinek, e, žádný prospěch. A poslední věc. Já jsem nedávno vedl diskuzi s šéfy některých výletních lodí, kteří mi říkali, ano, že výletní lodě mají být i čisté, to se vítá, že máme tu hranici 0,5% na rok 2020 a později pak 0,1%. Eh, podporují to, že to má být ekologické, ale říkal, my už teď třídíme odpad do 12 různých kategorií. A vy jste taky řekl, Ehm, šedá voda a černá voda. To znamená, šedá je ta, která je ze sprchování a černá voda je ta ještě horší. A říkáte, že ehm, je velice málo přístavů, kde eh, ty přístavy dokáží tyto dva různé typy odpadních vod rozstřídit. Takže co s tím pak? No pak se to smíchá a potom nějakých eh, když se to smíchá 6 km od pobřeží, tak se to pak může vypustit do moře. Takže když nějaké ty lodě toto třídí, tak je pře- pře- přece potřeba je za to odměňovat přece. A pak je potřeba odměňovat ty, kteří e, to pak zpracovávají. Takže co s tím děláte a proč není možné, já si nedovedu představit, že e, ten normální odpad nejde do kanalizace. A pak ten člověk říkal, že e, když výletní lodě připlují do přístavu, tak se musí napojit na elektriku a nemohou nechat e, jet motor. A je vlastně jenom jeden přístav, kde tuto možnost mají, e, tedy napájet se ze sítě a nepoužívat motor. Je to skutečně pravda? A pokud ano, tak jak, jaké máme možnosti s tím cokoliv dělat? Jak máme prosazovat to, aby i všechny ty ostatní lodě byly tak čisté, jako mají být? Protože, dobře, e, všichni víme, že i když třeba emise vzniknou 3000 km od nás, tak dřív nebo později se k nám dostanou. No, takže to bylo dost otázek a teď máš eh, příležitost odpovědět. Takže prosím. He noticed everything, so we let him some time. On se všechno dobře poznamenal, takže nám určitě také na všechno odpoví. Okay. Well, I'm glad that the... Já jsem moc rád, že tady mám tolik příznivců. Doufám, že tady budou i po té, co vám odpovím. Vím se ptal na udržitelnost a naše spolupráce s Světovou námořní organizací. Ano, my s ní Úzce spolupracujeme, musím mít na paměti, že to ale mezinárodní organizace. Neřídí tedy Evropská unie, my velmi pečlivě sledujeme, co dělají, zejména v oblasti environmentálních standardů. A v tom smyslu Například říkáme členským státům, znamená ve Středomoří, a to je také tady někde řečeno, že by se na to měli připravit, až k tomu dojde, aby to nebyl tak velký šok, jako to bylo v Baltském a Severním moři, kdy se rozhodlo, že to budou oblasti seka, seka Eh, potom eh, propojení s dalšími typy dopravy. Eh, Mořská dálnice jsou evidentně na moři. Ale jak já vždycky říkám dalším koordinátorům, nemá cenu Eh, budovat eh, nejkvalitnější trasy nebo co nejlepší infrastrukturu, když někde o kilometr dál to eh, fungovat nebude. Takže musíme vyřešit ta úzká místa, všechny překážky, které hladkému provozu brání a ta, ten poslední kilometr té trasy je stejně důležité, protože tam jde hlavně o ty logistické vybavení a přesun nákladů. Pozemská plavba to má na starosti Carlo Pace a my e, spolupracujeme samozřejmě. Mám na tom já jsem byl v Portugalsku v e, oblasti Dura. E, úplně se tam v tom nevyznám, ale i tak mě to velmi zajímalo a snažíme se věci řešit, abychom všichni se ubírali stejným směrem. Potom tady eh, byla ta poznámka o bezpečnosti a nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Je pravda, že posádky na těch výletních lodích velmi často není, eh, nejsou to Eh, státní příslušníci zemí Evropské unie. A samozřejmě potom jde o to, jak se chovají v té nějaké kritické situaci. Doufám také, že bude mít eh, drily eh, někde na Maltě během maltského předsednictví. Ale k tomu se ještě dostanu, ještě někdo další se na to ptal. Investice do infrastruktury. Zase, to nemám na starosti já, já o tom nerozhoduji. Ale co udělat můžeme je schválit projekty, které budou zapadat do těch našich priorit, eh, které jsme vytyčili, abych to řekl velmi jednoduše, tak eh, stavba jeřábu někde nespadá do morských dálnic. A samozřejmě, že eh, to ještě naráží na otázky spojené s politiku, jak se asi dobře uvědomujete. Izmaili, Námořní dálnice jsou velmi složité téma. Má to také velmi dlouhou e, historii. Nebylo to chápáno původně jako koridor, nebylo to přijato do Tempy a pořád tak ještě v některých částech komise to není. Ale my jsme chtěli, aby to bylo vnímáno e, rovnovážně s dalšími Eh, dalšími koridory. Eh, jich jedenáct celkem devět eh, vertikálních, dva horizontální. A my se snažíme prosadit ten argument, že mořské dálnice jsou stejně důležité jako třeba Brederský průsmyk, nebo ten tunel v Brederském průsmyku. A aby to lidé začali uznávat Nebylo to úplně jednoduché. Eh, vyžadovalo si to hodně postrkování. Eh, trvalo to, než se nám podařilo sladit si noty, ale budeme na tom ještě muset dát pracovat. Potom eh, dostupnost LNG v přístavech. Eh, v té zprávě můžete k tomu najít blížší údaje. Tam eh, zjistíte, jak moc jsou ty terminály využívány. Postupně se to prosazuje, přesto eh, že ta cena ropy je levná, nebo je nízká, to říkala Gesiner, pořád ještě o to je ale zájem. Cemaniku, skýlu. nebo z Jeteborku, ze Švédska, se rozhodli přejít z toho těžkého eh, paliva na to metanol. A dělá to čím na tím více společnosti. My nebudeme dávat ty peníze na ty staré lodě vybavené s tím starým vybavením. A oni teď eh, už připravit další loď na tu změnu eh, pohonu. Eh, další eh, se o to hlásí, takže ten zájem pomalu roste a my to musíme udržovat při životě. Teď ty trasy a uprchlíci. Budeme to sledovat ale uprchlíci často se přepravují v nafukovacích člunech nebo v jiných tepech lodí, ne v těch nákladních. Je to každopádně problém. A já si myslím, že Evropa to má pod kontrolou. Nesouvisí to nicméně s námořními dálnicemi. Ano, objevuje se někdy v kontejnerech na, na trajektech pár uprchlíků, Robertem, eh, soulad eh, dalšími programy, teď to musím eh, formulovat velmi opatrně, protože tady teď vlastně jsem za komisi. Pečlivě volím slova. Junkrův fond byl velmi dobrý nápad, ale byly to naše peníze. On se vzal naše peníze. Takže všechno pochází eh, z těch prostředků, které původně měly jít jenom. A eh, to zeměpisné rozložení je zajímavé, protože jsou tady dva hlavní, dvě hlavní oblasti projektu. Je to Středomoří a Balcké moře. A Balcké moře je eh, předhonilo eh, Středomoří. Tady ten, ten pokrok je velký a stejně tak nemají ty staré zastaralé eh, trajekty, ale eh, Středomoří to také sledují a snaží se je dohnat. Problém je ale v tom, například Sekr, který působí ve Středomoří, a já jejich zástupcům říkám, nesnažte se znovu objevovat Ameriku, nevymýšlejte nic úplně nového, když to všechno existuje na Baltu a funguje to úspěšně. Takže se to snažíme skoordinovat, aby se vyměňovaly zkušenosti. A doufáme, že to fungovat bude. Pobaltské státy se tím se tomu hodně věnují, se taky ty skandinávské. Co bylo zajímavé, nebo na co jsem přišel, je to, že tady nebyl eh, úplně kompletní zeměpisný průzkum. Eh, to ještě eh, samozřejmě souvisí s tou sovětskou dobou. My jsme tedy nechali pořídit pořádný průzkum Balckého moře. Balcké moře je relativně mělké a my jsme chtěli vědět, co se tam pod tou hladinou nachází. A když jsem se ptal na to, jaký vliv má koordinátor, to je dobrá otázka. Myslím, že asi bych měl říct, že koordinátor může ovlivňovat probíhající věci nebo stanovuje parametry pro práci ostatních a potom to je na všech těch jednotlivých přístavech nebo loďařských společnostech, aby předkládali své projekty. <coughs> Nicméně to závěrečné rozhodnutí eh, potom nemám na starosti já, což mě trošku vadí. Máme to, tak říct, my se můžeme udřít, potom někdo něco namítne a tím to končí. Ještě eh, nemám, eh, nebo nemluvil jsem s ostatními koordinátory, jestli mají stejný problém. Potom rozšíření seka, eh, myslím, že už na to odpověděl a asi bez Středomoří to bude teď LNG. Já jsem byl tím trochu sám překvapen, protože když poklesly ceny ropy na méně než 48 dolarů za barel, tak se zdálo, že ty přísliby nebudou dodrženy, nebo že se v tom nebude pokračovat, ale ale eh, Grimaldi, to je společnost a Stena eh, na Baltu, to jsou eh, dvě největší společnosti, ty v tom pokračují a já doufám, že to bude i nadále. Potom ta odpadní voda nebo znečištěná voda, Michael se na to ptal. Ta se nejlépe zpracovává v přístavech, ale musíme zajistit, aby přístavy měly tu infrastrukturu, aby to mohli čistit. A my máme zase program podpory na vybavení, aby mohli tu vodu přijímat s lodím odborná příprava. A jak já to můžu ovlivnit? Já jsem byl velmi znepokojen, že při návštěvě některých přístavů se snažili posádky nebo vytvářet se, nebo vytvářet celý ten sektor lodních posádek pro ty výletní lodi, tam teď pracuje kolikrát 500-600 lidí a když máte tři takové eh, lodě ve vašem přístavu, eh, v případě Malty, tak eh, těch celkově těch lidí na těch lodí může být víc než ve Valetě. A já jsem se ptal, jestli s tím někdy byly problémy. A Malta upřímně řekla. Že nemají plány na nějaké e, nouzové situace a proto se rozhodli během svého předsednictví mít výcvik eh, takových situací, jak provést evakuace a tak dále. My jsme kdysi něco podobného dělali ve Španělsku. Tam se e, Mm, spolupracovaly ty španělské a francouzské záchranné služby a všechno to fungovalo velmi dobře. A e, my si tedy dobře uvědomujeme, jak, e, co všechno by se mohlo stát e, s těmi velkými loďmi. My doufáme nicméně, že to nedojde. Ale člověk, nebo přístroj musí mít příslušné plány. Eh, ale neznamená to, že se to může stát jenom lodím, jako byla ta Costa Concordia, ale eh, může to být pokud nějaké choroby na lodi, eh, což by mohlo potom způsobit nějakou krizi v celém přístavu, mají dostatek nemocničních lůžek a tak dále. Migrace, na to jsem asi už odpověděl. Ta mm, severská dimenze, Spolehám se na to, že ta, eh, ta severní námořní trasa zatím ještě na mapě ukázaná není, ale jednou bude. Pokud vás to zajímá, tak mořské dálnice nesahají do Liverpoolu. Není to problém s Atlantikem, ale teď na tom pracujeme, aby se to tam všechno dostalo. Pořád je to ale jenom v podobě plánu. Je potřeba také vědět, co bude dělat Rusko, jestli eh, Rusko se bude chovat rozumně nebo ne. Ale velmi dobře si uvědomujeme tu existenci té severní cesty. Jsem také rád, že jste se zmínili o té dimenzi severní trasy. Například eh, bych se ještě mohl zmínit o ledoborcích. Tomu nikdo v Evropě nerozumí kyperský ministr eh, z toho byl úplně vedle, když jsem mu říkal, co dělají Finové, ale to je naprosto zásadní součást toho, aby ty eh, trasy byly eh, splavné nebo otevřené i v zimě a k tomu potom přijdou ty severní trasy. A my teď přispíváme i na ten finský ledoporec, který se teď staví. My jsme to navštívili, říká pan předseda. Tomu, co říkal Keith, co můžeme eh, nabídnout v oblasti těch krátkých tras a ty eh, převážení aut, eh, tedy v eh, takých trajektech. My jsme se snažili, aby přešli na alternativní pohon, ale tady zase mám mít na paměti bezpečí a, a tak dále. Nemůžeme jenom to přemýšlet v dimenzích lodí, jako je Queen Victoria nebo všechny ty velké výletní lodě, ale musíme si uvědomit, i všechny tyto různé přepravní trajekty ta potřeba není až tak akutní, protože to velmi často jsou evropské společnosti, které provozují. Ale musíme mít vyškolené posádky, no, aby mohli používat LNG, aby se dobře vyznali v tom, co mají pod palubou, když každý den se někde plaví eh, jako u Anglie nebo eh, na Balto? Claudia z Portugalska. LNG podle mě je cesta ku předu. Já neříkám nutně, že to musí být LNG, pokud to bude čisté palivo, tak eh, si budu spokojený. A většina v této době je eh, LNG. Bezpečnost posádek, to jsem už říkal, a propojení s těmi odlehlými regiony, to jsem říkal ve svém projevu. Pro mě je to důležitá věc. Já bych, bych byl rád, aby všechny ty přístavy byly propojeny. Ty hlavní eh, přístavy eh, byly spojeny s těmi vedlejšími přístavy, s menšími přístavy. Teď eh, Kirkos. Nové technologie, nové lodě, které se staví v loděnicích. a e, slučování těch e, zeměpisných oblastí. Jak jsem říkal Klaudy, musíme se uvědomit, jak nastavit ten systém, aby se ten náklad mohl přepravovat z okraje do centra. Jackie, Evropský parlament vždycky uznával důležitost námořního sektoru. Nevím, jestli ostatní. A Liverpool, ano, je to a dostalo to 1,8 milionů euro. Bohuslave už odešel, to jsou ty krátké plavby a koheze. A tady bych chtěl na vás apelovat. Když členské státy dostaly kohezní fondy, tak jenom Řecko využilo ty peníze i na námořní dálnice. Všechny ostatní státy využily ty kohezní fondy na budování železnic. Víte, já mám rád eh, hlavně ty staré železnice, ale on je vůbec nezajímalo, jak financovat námořní dálnice. A v tom bych potřeboval vaši eh, pomoc, abyste přesvědčili vlády ve vašich zemích eh, je potřeba, aby některé z těch peněz šly i na ty námořní dálnice. Čečín se tam nedostal ten seznam. V tom případě eh, třeba říci, že polská vláda o to nepožádala a někdo mu to prosím řekněte. Marie Christine. My nedotujeme jednotlivé trasy. To, eh, ten projekt roku 2010 to bylo, eh, to bylo z programu Marco Polo, nebylo to, nebyly to námořní dálnice. Pokud tam byl nějaký problém, tak zeptejte projektu Marco Polo. My ne, eh, můžeme dotovat ty trasy pro, kvůli hospodářské soutěži. Nemůžeme prostě upřednostňovat nějakou trasu před jinou. Ale souhlasím s vámi, eh, že ty námořní dálnice začínaly hrozně pomalu, ale nemyslím si, že by to eh, šlo dostracena. To já jsem důkaz toho, že mm, se teprve uvidí, jak to všechno dopadne. A já si myslím, že to dopadne dobře. To také Eh, eh, myslím, souvisí s tím, že eh, když byla přeložena výzva na projekty, tak jich bylo čtyřikrát více, než bylo mocné přijmout. Lesy, ta těžká paliva, to už jsem říkal. Já si myslím, že noxy by neměly vznikat. Ano, je, my jsme pro čisté vzduší. To je také jeden z našich cílů. E, Ines. Vyšená doprava. Zase teprve uvidíme, jak to dopadne, až to bude hotové, ale chci ještě přemluvit, že 40% evropského interního obchodu se dělá přes moře. Skutečně 40%. 70% externího obchodu Evropské unie je také e, se přepravuje na lodích ale o tom moc neslyšíme, protože kontejnery nemůžou hlasovat ve volbách. A já bych byl rád, kdyby mohli, ale bohužel to tak není. A proto o nich nikdy neslyšíme. A potom eh, máme projekty se třetími státy, s eh, Palestinou, stran Marokem, Až začneme v Atlantiku, tak doufám, že se nám podaří navázat eh, eh, více kontaktů se Severní Amerikou a s Jižní Amerikou. A k té vnitrozemské dopravě, na tom spolupracuji s Karlem. A já vím, že on je hrozně frustrovaný z toho pokroku u Dunaje. A ještě reakce na vás, pane předsedo. Diesel a těžká paliva. My bychom chtěli přejít eh, z těžkých olejů. Eh, ty důvody jsou na snadě. Vyhýbat se eh, vyhýbat se větrným přístavům. Myslím, že je zbytečný přístav, který nelze využít nemá cenu někde také budovat přístav, když bude na severu, když bude 10 měsíců v roce zavřený kvůli ledu. Takže to je potřeba také sledovat při rozhodování o financování. A elektřina. My máme projekt v Balckém moři, kde by ten trajekt měl fungovat na elektřinu. Doufám, že se nám podaří to dotáhnout do konce té výletní lodi, k tomu už jsem něco říkal. Bylo by dobře, kdyby celý ten sektor nám je spolupracoval. Jestli jsem něco zapomněl, tak se omlouvám, ale doufám, že jsem odpověděl všem. Yeah, Brian, thank you very much. I think you have... Děkuji. Já myslím, že jste si zodpověděl na všechny otázky a myslím si, že to padla i celá řada komplimentů. Já si nepamatuji, že za minulého mandátu, si, když to opravdu seděl, si těch komplimentů tolik dostal. No nicméně jsme si tě velice rádi vyslechli. A ještě jednou chci vyjádřit, jaké to bylo potěšení pro nás všechny a zase se někdy uvidíme, zřejmě příští týden v Rotterdamu. A já vás tady uvidím všechny příští týden v Rotterdamu a ještě jednou děkuji za vřelé přivítání a určitě se k vám vrátím za 12 měsíců, abych vás obeznámil s tím, jak se věci mají. A, a doufám, že samozřejmě i vy budete mezidobí přispívat do vytváření tady této naší politiky. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema. Takže zůstáváme v podstatě u tématu uvolňování potenciálu trajektů v pobřežních oblastech a na vnitrozemských vodních cestách, příspěvek multimodální osobní dopravě. Und der Berichterstatter ist Keith Taylor. Spravodajem je Keith Taylor, který má slovo. Děkuji, pane předsedo. neměla bych já dělat teďka, sorry, teda jako jak Dobře, samozřejmě pokud eh, si přejete opustit místnost, tak teď učiňte v tichosti, my budeme pokračovat. Děkuji, pane předsedo. A kolegové určitě odejdou v tichosti. Já bych chtěl využít této příležitosti dnešního dne protože eh, Evropský parlament ještě konzistentnějším způsobem nevěnoval velkou pozornost právě eh, přepravě a potenciálu trajektů na vodních cestách vnitrozemských a proto bych chtěl tedy pohovořit o těch příležitostech a o výzvách v tomto sektoru. Také se těším na spolupráci spolupráci a, a na přínos ze strany stínových zpravodajů. Takže ty vnitrozemské vodní cesty mohou hrát zásadní roli právě v dosažení udržitelného a efektivního druhu dopravy. V rámci této zprávy se zaměřuji na aspekty bezpečnosti, přeshraniční spolupráce, environmentální eh, normy a konkurence schopnost stejně tak kvalitu služeb, práva pracujících a také bezbariérovou přístupnost mnoha eh, společenství letectví v Evropě cestují, tedy se přepravují po silnici, kde se vytvářejí zácpy, spožďování na silnicích. Takže existuje obrovský potenciál pro to, aby se lépe využívaly ty dostupné kapacity vodních eh, vnitrozemských cest pro přepravu pas cestujících, což by nejen vylepšilo kvalitu vzduchu a poskytly lepší dopravní služby jako takové obecně, ale takové by to snížilo zácpy a snížily emise CO2. A Evropská geografie nabízí výjimečné příležitosti právě pro tuto druhu vodní vnitrozemské přepravy. Máme nejrůznější řeky, eh, kanály, pobřeží, ostrovy. A po Evropě se využívají trajekty, mohou se využívat i mm, ty výletní eh, lodě a určitě by to navýšilo také sociální hospodářské, eh, hospodářskou úroveň a ehm, bylo by to celkově prospěšné pro občany. Ta vnitrozemská vodní eh, cesta ehm, tedy, eh, tedy může probíhat nejen jako pobřežní, ale také vnitrozemská. Ehm, co se týče statistických údajů, ty to potvrzují zejména co se týče nějakých přeshraničních eh, trajektů, které eh, spojují třeba některé námořní <coughs> oblasti, takže je tu opravdu velký význam, velký potenciál a velká poptávka. Ehm, existují určité ehm, kapacity, které ještě eh, by se mohly navýšit a mohou se tady využívat i zejména v oblasti turistického ruchu mohou e, stát bok po boku jako doplněk k druhům e, městské hromadné dopravy. Určitě by se navýšila efektivita, výkonnost v rámci životního prostředí, zlepšila by se kvalita života a určité pohodlí v obydlených zónách. To znamená, taková plavidla by mohla zajišťovat také naprosto zásadní e, spojení s důležitými body, zajistila by se interkonektivita s jinými druhy a mody dopravy. Ehm, a tady otázka propojenosti hraje zásadní roli. Je třeba brát v potaz také potřeby a pravidla všech cestujících a tady zejména tedy i obyvatel se sníženou mobilitou a pak eh, také eh, lidem, kteří dojíždí za prací a turistům je naprosto vše zásadní. Více než 400 milionů cestujících prochází, eh, cestuje přes evropské přístavy a několik eh, eh, také podstatné počty přes například nitrozemské přístavy a toto by se mohlo podstatně navýšit v následujících letech pokud se tedy samozřejmě zajistí vždycky eh, ta nezbytná bezpečnost na plavidlech. Ochránila by se i kvalita, eh, eh, tedy zajistila by se rychlost například řešení nouzových situacích. Ehm, je nezbytné tedy, aby eh, byly uplatňovány a plněny eh, bezpečnostní pravidla. Vše se může ale ještě vylepšit, když odstraníme zastaralé požadavky, které jsou již neplatné a pokud budeme opravdu klást důraz na prosazování plnění těch pravidel. No a pak v neposlední řadě inovace, výzkum, uplatňování inovativních eh, technologií, například po, pobřežní energie, solární, eh, větrná energie podobně. To může všechno vést k tomu, aby tento druh přepravy byl ještě čistější, ještě efektivnější. A tady eh, financování jako Interreg, EFSI, CEF, eh, jakožto zdroje financování by se mohly zvážit. Takže kolegové, já se velice těším na spolupráci s vámi v nadcházejících měsících. Děkuji. Salvat, děkuji. Jako další Salvatore Pogliese. Eh, presidente, io ho letto con grande Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si přečetl návrh tohoto stanoviska velice pečlivě. Je to velice komplexní téma a blahopřeji panu Taylorovi. Myslím si, že se to ubírá směrem za propagací tohoto sektoru dopravy, což z geografických a morfologických důvodů může nabídnout obrovské možnosti dalšího rozvoje a zcela souhlasím s potřebou posílit propojení s pozemní dopravou. Vydávání každoročních projektů pro letecké cestující, projekty soudržnosti kofinancované EU a požadavky posilovat integraci dopravy po vodě s městskými dopravními prostředky a nebo snižování dopadu lodí na životní prostředí. To je něco, co chceme všichni. Takže zcela souhlasím s tím požadavkem zlepšit bezpečnost tím, že se zlepší školení posádek. Mám pár otázek, když dovolíte. Co se týká toho návrhu vytvořit Evropskou námořní eh, agenturu a agenturu pro vnitrozemskou eh, říční dopravu. Myslíte, že musíme vytvářet novou strukturu nebo můžeme využít struktury stávající? Jinak s tím plně souhlasím a blahopřeji autorům. Děkuji. Jako další pan Kirkos. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, i já bych chtěl poděkovat zpravodaji panu Taylorovi za velice komplexní program, který představil. Souhlasím s jeho přístupem, jinými slovy, že musíme navýšit užívání těch druhů plavidel, která zmínil z důvodu, které zmínil. Za prvé je potřeba jasně rozlišovat mezi přívozy a výletními loďmi. V tom nadpisu se zmiňují pouze přívozy, tedy trajekty, ale máme zde také eh, výletní lodi, které mají eh, úplně jinou aplikaci, jiné zatížení, jiné zaměření. To zahrnuje v podstatě volnočasové aktivity, ale přívozy představují každodenní systém dopravy osob, zboží a nákladů obecně. Podívejme se na izolované oblasti, okrajové oblasti, jako Azory, Kanárské ostrovy a tak dále. Hovoříme tady doslova do písmene o přežití těchto oblastí. Bez trajektů, bez přívozů, to ty oblasti nepřežijí, takže i na to je potřeba se zaměřit. Evropská unie musí zvážit výzvy pro jednotlivé oblasti. Samozřejmě potřeby baltské oblasti jsou úplně jiné, možná tam potřebujeme nové načasování, ale obla, eh, oblast Středomoří vyžaduje úplně nové loďstvo. Je potřeba eh, loďstvo trajektů tam upgradeovat doslova. Dále propojení s přímořskými pevninskými oblastmi. To je velice důležité. Je potřeba zvážit eh, na eh, železniční dopravu a vnitrozemské vodní kanály, chceme-li zvýšit interoperabilitu. Nezapomínáme, že přístavy jsou prvotními vstupním hm, bodem, ale nejsou vždy konečnou stanicí. Je také potřeba zvážit bezpečnost cestujících, ale je potřeba e, být opatrní a neblokovat plynulý přechod osob a zboží na jiné mody dopravy. To znamená, je potřeba združit eh, ty různé druhy služeb, zaujmout eh, vícestranný přístup. Jedině tak můžeme zajistit, že eh, usnadníme transport osob a zboží. Je potřeba aktualizovat všelijaké směrnice o bezpečnosti na trajektech a tak dále, ale také bezpečnosti pro eh, výletní lodi. Jsme přesvědčeni, že tento konkrétní text nám pomůže posunout se dál při upgradeu služeb, které máme v této oblasti. Děkuji, Gesine Meissner. Děkuji. Já děkuji za zprávu. Myslím si, že je velice dobře, že se tím teď zabýváme. Nemohu si odpustit jednu věc. Je dobře, že zelený zpravodaj sám říká, že přívozy a lodi jsou udržitelné. Já znám někoho tady v té místnosti, který to vždy rozporuje. A samozřejmě eh, takto eh, se to dá všechno zlepšit. Keith sám řekl, že to je relativně udržitelný prostředek. Samozřejmě je potřeba zaměřit se na vodní cesty, ať už hovoříme o dopravě zboží nebo lidí. Ať už to je tedy každodenní transport nebo volnočasová aktivita, zkrátka vyhneme se tím zácpám, uvolníme silnice. Já si myslím přesně to samé, je to velice důležité. Eh, hodně už tady zmínili eh, kolegové z SAD, například tedy je potřeba zajistit spojení na ostrovy, protože tam je hodně trajektů, a ono to vlastně dobře navazuje na ty mořské dálnice, protože tam jsme taky mluvili o tom, že nesmíme zapomínat na nejvzdálenější regiony. Samozřejmě nemůžeme financovat všude všechno, co by lidé rádi chtěli mít, ale je potřeba najít nějaký rozumný kompromis. Jedna věc, kterou bych chtěla zdůraznit, kterou vidím úplně přesně, například různé ty eh, cesty okružní cesty jsou velice eh, dobrou alternativu třeba i pro, země, eh, pro osoby se sníženou pohyblivostí. Eh, naše populace stárne a je potřeba pamatovat na to, když budeme mít více lidí, potřebujeme více kvalifikovaných zaměstnanců, kdo to zajistí, musíme dát pozor na to, aby ty lodi byly co nejčistší. Je dobře, že tím pádem mluvíme o alternativních energiích. A konec konců čisté řeky a čistá moře jsou předpokladem pro to, abychom v rámci toho modrého růstu eh, mohli mít více lodí, které se plaví po řekách a mořích. Předposlední bod, eh, vybavenost přístavu je důležitá. My jsme o tom hovořili, o té černé vodě, to znamená o té odpadní vodě, kterou je potřeba nějak vyčistit a to tedy při dostatečné kapacitě ve všech přístavech, to je velice důležité, na to se musíme zaměřit. A poslední věc, hovořilo se o zřízení možné separátní specializované agentury. Já osobně se o námořnictví zabývám, ono to zní hezky, ale buďme opatrní při vytváření dalších agentur, protože si myslím, že agentur už máme tak dost a je potřeba se zaměřit na to, zda ty úkoly, které rozdáváme, by nebylo možné udělit někomu, kdo už existuje, než spíš zakládat novou agenturu, což by stálo spoustu peněz. Nicméně těším se na další debatu o této zprávě. Děkuji. Děkuji. marie Kristýna Arnotu. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Taylore. Ten eh, návrh zprávy se zdá většině členů naší skupiny eh, pozitivní. Máme několik poznámek. Vychází to z té eh, věci, kterou považujeme za samozřejmost, a sice, že tato, tento typ dopravy je nejčistší a že by se měla podpořit. <clears throat> Nicméně byla jsem trochu překvapená, když jsem si v tom návrhu stanoviska přečetla, že komise již teď dělá přehled financování eh, v té dopravě, námořní eh, dopravě cestující, které se již financují. <clears throat> Jde eh, hlavně o to, jak vytvořit jednotný eh, prostor pro cestující. A také se hovoří o tom, že by měla vzniknout agentura pro vnitrozemskou plavbu. To je zase eh, další instituce se spoustou úředníků, se spoustou doporučení a tak dále. Všechno to je určitě užtečné, ale určitě by to nějak zvláště nezlepšilo tu e, situaci a to se můžu zmínit i o Francii. E, měli bychom se podívat také na tu oblast eh, znečištění e, moří. E, to by mohlo vést například i k odrazení e, turistů. E, dále chci říci, že Eh, to také nebude nějaký kouzelný proutek po té, co se tu zprávu podaří přijmout. Víme, že již tady je řada eh, nástrojů mezinárodního práva, které členské státy musí aplikovat. A eh, malé a středně velké podniky mají kolikrát problém s plnění těch podmínek. Já vím, že pane Taylor jste z Anglie, doufám, že vy jste kouzelník jako Harry Potter, který byl také angličan, že se vám to všechno podaří. Děkuji. Pan Karamico za komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, zpravodajovi a všem eh, kolegům, kteří eh, v té diskusi vystoupili, kteří podpořili tu zprávu. My ji také vítáme. Je to samozřejmě začátek. My doufáme, že se nám ještě podaří přispět ke zlepšení té zprávy, aby obsahovala informace, které budou přesnější. Eh, Dovol bych si eh, uvést několik eh, bodů v souvislosti s touto zprávou. My vítáme tu část, se hovoří o kombinové dopravě pro náklad a cestující. Na jedné straně máme nějaké turisty, kteří někam jedou na výšku a potom tam máme všechny ty možnosti přepravy nákladu a v 90% to je kombinované. To musím mít na mysli. Nejde o přepravu cestujících. A e, to bychom měli mít na paměti. K bezpečnosti cestujících na lodích. Myslím, že e, minulý týden komise přijala tři opatření, která jdou tím směrem, to by se také mohlo promítnout do té vaší zprávy. Jednak je to registrace cestujících, se zlepšil ten současný syn, vzpomínáte si na ten incident, kdy trvalo tři týdny, než se podařilo eh, dohledat, eh, kolik cestujících se ztratilo nebo ne, <clears throat> protože ten systém není dokonalý, tak doufám, že se podaří zlepšit. Potom jde o zlepšení požadavků na bezpečnost v, u těch domácích plavidel. I tady lze ta regulace zlepšit, to je ten nový přístup Prefit. A potom jde o ty kontroly u některých nepravidelných plaveb. To jsou tři věci, kterými se určitě budete muset ještě zabývat, protože je teď komise předložila, které by měly vést ke zlepšení eh, tohoto typu dopravy v Evropské unii. A teď k těm dalším bodům, které v té zprávě jsou. Nejprve to ochrana životního prostředí. My teď řešíme řadu věcí, zejména se celo dvě. Chtěli bychom, aby evropská eh, legislativa mohla být jednou nahrazena Eh, globální. My o tom diskutujeme v rámci IMO a doufáme také v tom jednání, že se nám podaří dosáhnout, aby ten závěrečný text byl co nejblíže evropské legislativě. Potom eh, chci něco říct obecně k naší politice. Vzpomínáte naši námořní strategii. těch pět oblastí, které tam byly vytyčeny, pořád platí. To je bezpečnost, potom digitalizace, Další důležitá věc bylo zlepšení nákladní eh, přepravy na krátké vzdálenosti. Poté to byla dekarbonizace a ekologická udržitelnost. Myslím, že to by ještě šlo vylepšit a Dále šlo o něco, možná ani úplně relevantní. Šlo o to, jak zlepšit konkurenceschopnost našeho lékařství, tedy jako plně rozhodnutí přijímaná na globální úrovni. A potom poslední dva body, které nám jde eh, zejména, které si myslím, že by mohly být více zdůrazněny v té zprávě, je kvalifikace námořníků, aby se zlepšila zaměstnanost v Evropě. Ta současná krize ještě pořád nebyla překonána. Mladí lidé by v tom oboru rádi pracovali. A to by také mohlo zlepšit naše konkurenceschopnost globálně. Zapomeňte na to, že 40% loďařství je eh, ovládáno evropskými vlastníky. námořníci by to mohli už do roli, protože jsou to zkušení pracovníci, kapitáni. kteří by mohli naše konkurenceschopnost zlepšit. Tolik tedy několik bodů, které jsme k tomu chtěli říct. Jsme k dispozici panu zpravodávi. Asi bude ještě šance tu zprávu dále zlepšit. Příští rok by eh, měl být také rok eh, námořní dopravy. Zpráva hoře těch lodních lodí a přepravy eh, cestují, ale bylo by dobře se podívat také na to krátkou přepravu na moři. Čili tady jsou velmi úzké vazby. Často jedni lidé pracují v jednom oboru potom eh, i v jiném. No, mohl bych mluvit o SEF a ty. o těch financovaných projektech, o právech cestujících. Nevím, kolik času máme. My můžeme, pan Pravdej, pomoct. Pokud to bude chtít, pokud to bude chtít využít. Děkuji. Dank. Und jetzt äh, zum Schluss nochmal der Berichterstatter. Děkuji ještě. Dávám slovo äh, zpravodaji panu Keithovi Taylorovi. Takže já budu mít poslední slovo. Děkuji všem za velmi eh, vřelé přijetí této zprávy. Jmenuji se strany stínových zpravodajů. Eh, napsal jsem si všechny naše poznámky. Znamená jsem si, že někteří z vás vyjadřili určité obavy z toho návrhu o eh, té nové agentuře. A to je určitě věc, o které potřeba dále diskutovat. Ale Možná, že by bylo dobře, aby v této oblasti platila konzistentnost. Teď eh, eh, to má na starosti řada různých subjektů a eh, samozřejmě je to námět na další diskusi. Dále jde o uznání těch dalších výhod, které tento, tato práva může přinést. Například eh, při eh, měřování objemu dopravy ve městech, je to také příjemný způsob dopravy. A potom eh, ten výcvik případně různých nehod. Dopoledne jsme mluvili o vnitrozemské dopravě a o těch eh, kvalifikacích pracovníků. Což s tím také souvisí. Celkově ta zpráva má ambici zajistit inteligentnější a ekologičtější dopravu. A já se budu snažit zapracovat co nejvíc vašich připomínek do svého návrhu. Děkuji vám. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 23. července ve 12 hodin. Tím končí eh, program program eh, výboru. Teď bude pokračovat veřejné zasedání koordinátorů, takže bych se poprosil ty, kteří tady mít, eh, být nemají, tak aby odešli z místnosti.